Dámy a pánové, vážení kolegové, začneme s druhou částí dnešního zasedání výboru AFET a bod 13, zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018. Kolegové, Čeká nás několik hlasování. A e, já jsem byl požádán kolegem Flinkersteinem, abych byl co nejrychlejší, ale na druhé straně máme kolegu e, Sošnice, který mi říká, že zase postupuji příliš rychle. E, pokusím se tedy vyrovnat obě tyto pozice ale samozřejmě budu pozorně naslouchat tomu, co mi řeknou socialisté. Můžeme tedy hned začít s hlasováním. Všichni se prosím soustředíme, začínáme. Kompromis 1. Ano, prosím. Srbsko.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 84, pan Schaffhauser pro, proti, zdrželi se. Pane Schaffhauseře, proč jste hlasoval pro vás pozměňovací návrh? Zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Pan Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. A e, přímo jdeme k 227. Libera, liberálové, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 236, otevírám hlasování. Padesát šest, padesát sedm kolegů, eh, tři ještě zaspali. padesát osm přítomných kolegů, končím hlasování. Přijato. 32 ku 18. 228 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 238, zahajuji hlasování. Čtyři kolegové se nezúčastní, tři kolegové, končím hlasování, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 237. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Musíme projít všechna tato úvodní ustanovení. 17 až 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, zkontrolujeme. 260 zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Deli a Bočkor. Končím hlasování. Přijato 43 ku 5. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, pro 28 pro, proti, zdrželi se, Musíme zkontrolovat 28. Pan Schulz. Končím hlasování. Přijato. 29. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro a 34 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 33 a 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní citace číslo jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest až osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, pro, 11 a 12 pro, proti zdrželi se přijato. 13 pro, proti zdrželi se přijato. 14 pro, proti zdrželi se přijato. 15 pro, proti zdrželi se Myslím si, že zamítnu to, ale ještě to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A konečně 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní elektronické hlasování s úpravami. Zahajuji hlasování. Jeden ještě pořád chybí. Končím hlasování. Přijato 49 ku 3. Blahopřejeme panu zpravodajovi. A nyní bod 14, zpráva o zprávě Komise o Kosovu z roku 2018. Přeje si pan zpravodaj vystoupit? Ne, dobře, budeme pokračovat. 13 pro, pro 30 pro, proti 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. 124, pan Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 87 Sošněrc, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. 189, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijato. 195. Adaktuson je stále ještě poslancem. On je nyní poslancem švédského parlamentu. Kdo je uh, pro švédský parlament? Pro, proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 195. zahojí hlasování. Chybí pět kolegů. Halo? Chybí Adaktuson. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti zdrželi se přijato. 100, 207 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 208 Mijan Mon pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. 210 pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 Adaktuson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, 235 zkontrolujeme. Eh, pan Mijan Mon. Končím hlasování. Přijato. 30 ku 20. Úvodní ustanovení 10 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 12 pro, 12 a 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 18. Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, to 23 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 k 20 přijato. A nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení 24. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní citace. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme číslo osm. paní Post. Končím hlasování. Přijato 31 ku 20. Číslo 9 pro, proti, zdrželi se. Liberálové hlasovali proti, zkontrolujeme i devítku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 28 k 24. A nyní elektronické hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro? Ne, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Chybí dva kolegové. Jeden eh, kolega se nechce účastnit hlasování. Nevím, jaký je zatím psychologický důvod. Eh, končím hlasování. Přijato 42 ku 10, 6 se zdrželo a eh, gratulujeme panu Šoltesovi. A nyní 15. Eh, zpráva komise o Černé hoře a přeje si zpravodaj Charles Tanok něco říci. Charlesy? Já si myslím, že všechno už bylo řečeno včera. Můžeme rovnou hlasovat. Děkuji. Let's start. Takže začneme pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto 10 pro, proti zdrželi se přijato 11 pro, proti zdrželi se přijato 12 pro, proti zdrželi se přijato kompromis 3 pro, proti zdrželi se přijato 16 pro, proti Zdrželi se? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 ku 27. 17. Kukan pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25 pro, proti, zdrželi se. Ověříme pana Kovačeva, návrh 25. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 Pan Kovačev zase pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 35. Castaldo pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové, ještě dva kolegové nehlasovali. Tak končím hlasování. 28 ku 27 přijato. kde jsme to byli? 41, takže teď 44 Kovačev. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se přijato. 67 Kastaldo pro, proti zdrželi se Ověříme. 67 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 69 odpadá. 70 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověříme 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32 pro, 23 proti. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, ověříme 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 na dvě části, o což požádal pan Picula. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme? Dobře. Ověříme 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28, 27 přijato. Devadesát pět Hadži Georgiou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 107. Androlakis a Martin pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro. Ověříme 110, zahajuji hlasování. Meserich. 49 pro, 7 proti, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se. Zase ověříme 113, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28, 28. Zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 118. Končím hlasování. Přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 119. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20 pro, proti zdrželi se přijato. 123 pro, proti zdrželi se přijato. 124 pro, proti zdrželi se přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato 127 pro, proti, zdrželi se, přijato 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 129 pro, proti, zdrželi se, budeme muset ověřit 129. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, 139 a 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 a 2, protože jsou totožné. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pověříme návrhy 1 a 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti zdrželi se, přijato. Návrh 5 pro, proti zdrželi se, Ověříme číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Přijato 47 ku 5. Gratuluji Charlesi Tenokovi. A jdeme na bod číslo 16. Zpráva komise o bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Zpravodajem je Ivo Weigl. Chce si vzít slovo? Děkuji moc krát, pane předsedo, nemám co dodat. V tom případě můžeme začít. Návrh 31. Paní Sakorafa. Kdo je pro? Proti?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 Končím hlasování. 27 k 26 zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 60. Pan Schaffhauser pro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 81 pro, proti, zdrželi se. Osmdesát jedna zahajuje hlasování. Ještě sedm kolegů nehlasovalo. Šest, pět, čtyři. Dobře, končím hlasování. devět k osmi přijato. Potom 82, Petr Petrle a další pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 85, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 k 25. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 98 Kovačev pro, proti zdrželi se přijato. Ověříme 98. Andrej, nejdůležitější hlasování v své politické kariéře. Pojď to rozhodnout. Ještě tři chybí. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10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 28 ku 26. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato. 123 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se přijato. 128 pro, proti zdrželi se přijato. 129 pro, proti zdrželi se přijato. 130 pro, proti zdrželi se přijato. 131 Meserič pro, proti zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, ověříme 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. E, přijato, omlouvá se předseda. 133 kastal do pro, proti, zdrželi se. Ověříme 133, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 134 Džambaský pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 136, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se, přijato. 146 pro, proti zdrželi se, přijato. 147 pro, proti zdrželi se, přijato. 148 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti zdrželi se, přijato. 154 pro, proti zdrželi se, přijato. 155 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, ověříme 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zcela jasně přijato.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 Končím hlasování. Přijato. 166, 167, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 168 pro, proti,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 končím. Zamítnuto. To devadesát paní Postpro proti, zdrželi se. Ověříme. 197. Končím hlasování. Zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. 212 na dvě části. První část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se zamítnuto. 214 pan Kukan pro, proti zdrželi se přijato. 215 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se, přijato. 217, 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, odpadá. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, ověříme návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedna odpadá. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pět pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šest pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 k 27. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď elektronicky o celé zprávě zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové, ještě dva, jeden. To je ten jeden člověk, který vůbec nehlasuje. Usnul nebo co? Končím hlasování. 47 ku 9, jedno zdržení. Gratuluji. We come to the next vote. The commission report on Albania. Zpráva komise o Albánii. Knut Fleckenstein chce si vzít slovo. Only short 10 minutes maybe. No, thank you again. Děkuji za spolupráci všem na této zprávě. Děkuji. Takže začneme eh, návrhem 22 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, zamítnuto. Dva, kompromis 3 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. Návrh 47, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6, pro, proti, přijato. 55 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, přijato. 57 pro, proti, přijato. 58 pro, 57. Věříme, dobře. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře. 58 pro, proti, drželi, přijato. 59 pro, proti, drželi, přijato. 60 pro, proti, zamítnuto. Ověříme. Dobře. 60, otevírám hlasování. Končím hlasování. 50 proti 4. Takže jsme ověřili a jsme u kompromisu 7 pro, proti přijato. 67. Pan Castaldo pro, proti, čili zamítnuto. 68 pro, proti, přijato. 70. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, přijato. 76 pro, proti, přijato. 77 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. 94 kukan pro, proti, přijato. 98 pro, proti. Ověříme. 98, tedy na hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 100. Pan Šošněc pro. Proti. Je zamítnuto. Sto jedna a 102 pro, proti, zamítnuto 103 pro, proti, zamítnuto 104 pro, proti, že přijato. Ověříme 104, otevírám hlasování. Končím hlasování, přijato. Kompromis 11 pro proti, přijato. 111 pro, proti, přijato. 112 pro, proti, 113 pro, proti. Ověříme 113. Zamítnuto. 114 pro, proti, zamítnuto. 115 pro, proti, přijato. 116 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, 12 pro, proti, přijato. 120 pro, proti, čili zamítnuto. 121 pro, proti, zamítnuto. 121, 122 pro, proti, Ověříme 122, Helmut Scholz. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13 pro, proti přijato, 128 pro, proti drželi, eh, ověříme 128, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 129 pro, proti, zdrželi. Otevírám hlasování elektronicky. 129. Přijato. 130 pro, proti, zdrželi. Musíme ověřit 130. 130. Končím hlasování. Přijato. 131 pro, proti, drželi přijato. 132 pro, proti, zdrželi. Musíme ověřit 132. Vybírám hlasování. Přijato. 133 pro, proti. Přijato. Kompromis 14 pro, proti. Přijato. 145 pro, proti. Želi zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti. Přijato. 154 pro, proti Zamítnuto. 156 pro, proti přijato. 157 první část pro, proti přijato. Druhá část pro, proti zamítnuto. 158 pro, proti přijato. 159 pro, proti přijato. 160 pro, proti přijato. 161 pro, proti zamítnuto. 162 pro, proti přijato. 163 pro, proti přijato. 164 pro, proti přijato. 165 pro, proti přijato. 166 pro, proti přijato. 167 pro, proti přijato. 168 pro, proti přijato. 169 pro, proti přijato. 170 pro, proti při, zamítnuto. 171 pro, proti zamítnuto. 172 pro, proti přijato 173 pro, proti, přijato 175 pro, proti, přijato 175 pro, proti, zamítnuto 176 pro, proti, zamítnuto. Recitály 6 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Nám no, 10 pro, proti, zamítnutu 11 pro, proti přijato 12 pro, proti přijato 13 pro, proti přijato 14 pro, proti zamítnuto 15 pro, proti žili přijato 16 pro, proti zamítnuto. Ústní návrh 1 pro, proti přijato 18. Pan Kukan pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, drželi, ověříme 20 pro, přijato. 21 pro, proti přijato. Citace pro, proti, přijato dvě pro, proti, přijato tři pro, proti, přijato čtyři pro, proti, přijato pět pro, proti, přijato. Takže mm, elektronicky budeme hlasovat v návrhu s pozměněným návrhu zprávy. Končím hlasování. Takže to je přijato 44 proti 5. Gratuluji zpravodaji. Máme před sebou další velice dlouhý hlasovací seznam s mnoha kompromisy je neuvěřitelné. Tady tak začneme. Kompromis 1 pro, proti přijato. Kompromis 2 pro, proti přijato. Hlasujeme tedy o zprávě v Gruzii. Návrh 40 na pan Tanok pro, proti přijato. Kompromis 3, proti přijato. Kompromis 5. Pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro. A 46 Mamikins. 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 48 byl stažen. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 50, 50 60 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Návrh 74 to bylo staženo. Dobře tedy. Kompromis 9. Pro, proti, přijato 10. Pro, proti, přijato 11. Pro, proti, přijato 97. Rebecca Harms. Eh, přijato. Odvěříme 97. Přijato. 106. Místo předseda. Tak pardon, tak já přes kompromis 12. Přijato. A teď se dostáváme ke 106. To předseda pro, proti, zamítnuto. 109 pro, proti, Ověříme 109. Končím hlasování přijato. Kompromis 13 pro, proti. Přijato kompromis 14 pro, proti. Přijato 127 pro, proti přijato kompromis 15 pro, proti, přijato. E, eh, 140 pan Scholz pro, proti, přijato. 141 pro, proti. Ověříme 141. Končím hlasování. Přijato. 143. Casaldo. Pro, proti, zamítnuto. 144. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis 16. Pro, proti, přijato. Kompromis 17. Pro, proti. Ověříme kompromis 17. Končím hlasování. E, kompromis 18 pro, proti přijato kompromis 19 pro, proti přijato kompromis 20 pro, proti, přijato. Přejdeme dál, kompromis 21 pro, proti, kompromis 22 pro, proti, přijato. Kompromis 23 pro, proti, přijato. A nyní Inta 5 pro, proti, eh, přijato. Kompromis 24 pro, ti přijato. Inta 16 pro, proti, přijato, kompromis 25 pro, proti, 200, eh, přijato, 219 pro, proti, přijato, eh, 120, 220 eh, pro, proti, přijato, 221 pro, proti, zamítnuto, Inta 7 pro, proti, přijato, 222 pro, proti, přijato, Inta 3 pro, proti, přijato, 224 pro, proti přijato. Inta 16 pro, proti přijato. 225 staženo, 200. Inta 15 pro, proti přijato. 227 Mamikins pro, proti přijato. 228 staženo, 29 pro, proti přijato. Recita 8 pro, proti přijato. 9 tažen, 10 pro, proti přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato. Přejdeme k citacím 1 pro, proti, přijato 2 pro, proti, přijato 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, přijato 5 pro, to je staženo 6 pro, proti, přijato 7 pro, proti. Ověříme 7 tedy. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Ehm, elektronické hlasování k návrhu zprávy, tak jak byla pozměněna, otevírám hlasování. Deset kolegů chybí. Still seven missing. Sedm. Pět chybí, čtyři chybí. Poslední výzva. 43 proti 7, jeden se zdržel, gratuluji Manik Mikins, Pip,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 Prověříme 62, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato 64 pro, proti, zdrželi se, přijato 65 pro, proti, zdrželi se, prověříme 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromise dom pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, Austrevičus pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106. Pan Nikolaj pro, proti, zdrželi se. Ověříme 106, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 129 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 eh, odstavec 13 pro, proti, zdrželi se, prověříme kompromis 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 35 ku 17. A nyní kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, prověříme kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 165, pan Schaffhauser, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 15, jenom kvůli zápisu. Kompromis 15, zahajuji hlasování, končím hlasování, 48 ku 2, hurá. Inta 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 Auštrevičus pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní potom kruhy pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 57, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže těsná většina. A nyní úvodní ustanovení. Pětka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Přijato. INTA 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme třináctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní citace 1. Pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme jedničku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Tři pro. Proti. Zdrželi se přijato. Čtyři pro. Proti. Zdrželi se přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato 31 ku 5, takže Bůh žehnej panu zpravodajovi. Gratulujeme. A nyní předposlední eh, hlasování bod 20. Průběžná zpráva o víceletém finanční rámci na období 2021 až 2027. Postoj ohledně uzavření dohody a zpravodajkou je paní eh, Marie Šake. Je zde přítomna? A protože tedy e, nic eh, asi neřekne, tak začneme s hlasováním. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 eh, na dvě části, pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 13, první část. Končím hlasování. Přijato. Druhá část 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Jordi Zole pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27. Pan Castaldo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33. Pan Jordi Solé pro, proti, zdrželi se. Toto musíme také zkontrolovat. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o upraveném návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato, 35 ku 4 a 11 se zdrželo. Dear colleagues, it's the last... Vážení kolegové, dnešní poslední hlasování. Uh, Některá z těchto některé z těchto pozměňovacích návrhů jsou porušením lidských práv. 35 eh, pro, proti, zdrželi se. Zahajuji hlasování, zkontrolujeme to. Končím hlasování. 21 ku 20. Dobrý začátek pro Kelam. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, Zdrželi se? Přijato? Zkontrolujeme 47, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 48 pro, proti zdrželi se přijato, 49 pro, proti zdrželi se přijato, 50 pro, proti zdrželi se Ověříme padesátku. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o padesátce. Končím hlasování. Přijato. Eh, pane Fleckensteine, vy chcete ověřit 49? Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano. 59 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 59, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 61, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 67 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 67 Valero. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 82 Valero pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování 82. Končím hlasování. Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 86. Končím hlasování. Zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 Sabina Lezing pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato, 102 pro, proti, zdrželi se, přijato, 103 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 103, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104 pro, proti, zdrželi se přijato, 105 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 108, zahajuji hlasování. Proč tady máme minus? Končím hlasování. Zamítnuto 15 ku 30. 109 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné. Ověříme 109, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 111 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 odpadá, 115 odpadá, 117 odpadá a nyní 118 pro. Proti zdrželi se přijato 119 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 120 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 121 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 122 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 a nelíc pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, Zdrželi se? Zkontrolujeme 153. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato 154. Eh, Jeffrey van Orden pro, proti. Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Máme tolik úvodních ustanovení. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme dvacítku, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21, 22 pro, jsou identické, proti, zdrželi se, přijato. 20, 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, ne, odpadá. 30, tak 32, parňo pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní citace. Jednička pro, proti přijato, ne. Dvojka pro, proti zdrželi se přijato, trojka pro, proti zdrželi se přijato, čtyři pro, proti zdrželi přijato, pět pro, proti zdrželi se přijato. A nyní konečné hlasování. Chybí nám osm kolegů. Zdržují se? Pět kolegů nehlasuje. Prosím. Dobře, končím hlasování. Přijato 27 ku 4, 12 se zdrželo. A navrhuji, abychom si udělali minutovou eh, přestávku a potom budeme pokračovat s bodem 22 a jeden z místopředsedů bude předsedat. Tak vážení kolegové, musíme pokračovat. Máme teď bod 22. Eh, informace o pracovní cestě výboru do Kazachstánu a Uzbekistánu 17. až 21. září 2018. Jak víte, náš výbor vyslal misi sedmi poslanců do Kazachstánu a Uzbekistánu do Taškentu a Samarkandu ve dnech 17. až 20. září za účelem rozšíření politického dialogu a parlamentní dimenze před, příští, před eh, příštím rokem, kdy se bude konat revize Evropské strategie pro střední Asii. si vedl pan Preda, který má nyní slovo. Děkuji. Jak jste řekla, tak eh, proběhla jako tedy za AFET návštěva v Kazachstánu a Uzbekistánu. Ehm, eh, dva dny v první zemi, dva dny v druhé zemi. Eh, šlo o to diskutovat s našimi protějšky, revizi strategie vůči um, Střední Asii. Um, proběhla řada schůzek, které byly velmi užitečné. Například mm, Kazachstánu s ministrem zahraničí, který nás přijal. Diskutovali jsme velmi otevřeně a také jsme viděli tedy členy výboru pro mezinárodní záležitosti, externí záležitosti, obranu a bezpečnost společně s řadou eh, členů tohoto výboru, předsedou A během této výměny názorů um, proběhla výměna názorů tedy s předsedou pro ústavní záležitosti Senátu a tam jsme zmínili e, řadu důležitých o, o tázek pro vztahy mezi Evropskou unii a Kazachstánem a také několik otázek které s tím souvisí. Já tedy, proč o tom mluvím, je třeba říci, že dialog je mm, zahájený, byl živý. Mm, byli jsme schopni tedy vysvětlit naši perspektivu. protože eh, tam není úplně jasná vazba mezi zahraničními záležitostmi a lidskými právy. Nicméně je to vazba, kterou mm, činí celá řada zemí, to je třeba si toho být vědomý. Ne všichni vidí nutně tu vazbu mezi lidskými právy a zahraničními záležitostmi. Takže jsme museli být takovými pedagogy, abychom to vysvětlili. To není, eh, že bychom někoho chtěli poučovat, to je trošičku vyjasnit, o tom trošičku vyjasnit naše, naše perspektivy. Když se nás tedy ptali, proč nás toto tak zajímá. Ehm, eh, bohužel došlo k mm, určitému incidentu ehm, a poté, co jedna kolegyně uh, opustila hotel, tak ehm, opustila hotel, zmizela, nikdo nevěděl kam a Policie tedy obstoupila hotel. Paní velvyslankyně Kazachstánu do Bruselu tam byla, když jsme požádali o pomoc, o vyjasnění věci, tak nám bylo řečeno, že ta žena byla osvobozená, se nic nestalo, ale v, tuto chvíli, v tu chvíli nás to e, eh, udělalo zrušit nějaké akce a pak jsme mm, přijali zástupce nevládních organizací, což vůbec nebylo příjemné tedy. Takže e, otázka je, zda jsme schopni tedy zahájit skutečný dialog s našimi e, kolegy v e, Kazachstánu. Je to výzva. A Členové našeho výboru jsou k dispozici k tom, aby pracovali konkrétně na tom. Takže e, situace tam návštěva pana Pancériho, to je dobře, protože navštívil Kazachstán, je předsedou výboru pro lidská práva. Ta e, návštěva byla zmíněna, kde jsme žádali pro něho možnost navštívit osoby, o kterých jsme mluvili s našimi protějšky, aby byl schopen tedy navštívit eh, ve vězení lidi, lidi, kteří jsou tam trestáni za to, že bránili svobodu. Takže doufám, že to bude možné. Doufám, že v důsledku toho bude nějaký konkrétní výsledek. Tedy osvobození těch lidí, kterých mluvíme. A mm, generální prokurátor nás tedy přijal, mluvili jsme o určitých jménech a on poskytl informace, byl k dispozici ke spolupráci, bylo to tedy v pozitivním duchu, stejně jako ze strany tedy většiny členů. Takže doufáme, že návštěva Antonia Parceriho bude příležitostí prohloubení tedy dialogu o ochraně svobod. Měli jsme tedy možnost se sejít se něk- eh, s řadou profesorů na univerzitních, na Astaně. Byli to Evropané, Američané, kteří tam jsou, kteří eh, organizují výuku, která není kontrolována orgány dané země, skutečně kvalitní vzdělání, je tam eh, hodně eh, zastoupení evropských, amerických i singapurských univerzit a skutečně tam poskytují dobré vzdělání, aniž by to bylo kontrolováno ministerstvem školství místním. Pak několik slov k druhé části té návštěvy. Taškent a Samarkand. Mm, tam jsme tedy se setkali s občanskou společností, s některými organizacemi, které trošičku eh, popírali to, co nám řekly mm, místní orgány, co týče osvobození všech vězňů, lidí, kteří se nazývají stále ve vězení z důvodu politických nebo náboženství. A měli, pokusili jsme se tedy eh, se podívat na to, co se děje. Tam Ana Gomez tam byla, sledovala to. V Taškentu jsme viděli skutečně otevření ze strany našich partnerů. Ze strany parlamentních institucí, ale také ministerstva zahraničí, abychom spustili, zahájili spolupráci směrem k mm, otevření Uzbekistánu. Je tam určitá konkurence mezi Kazachstánem a Uzbekistánem, co se týče otevírání. My jsme diskutovali eh, několik zajímavých témat Eh, co se týče také Afghánistánu a příspěvek k Uzbekistánu k jednání s Afghánistánem. A mohli jsme sledovat tady zajímavý vývoj, mm, se týče postupu těch jednání. Také jsme měli možnost projednat na, jednat na místě se zástupci eh, Eh, nich organizací, eh, jsou řadu témat eh, kriminalitě, preventivní demokracii. Bylo to tedy zajímavé. Tež jsme měli možnost vyměnit názory, názory z protějšky Uzbekistánu spousta nápadů k střední Asii jako celku. Nový pohled, který um, ehm, se týká Evropy. Co týče se Marka, tak tam jsme měli možnost jednat s regionálními orgány regionu a také jsme Ehm, tam viděli dva projekty rozvojové. Jeden, který už funguje, a to je eh, projekt na obranu žen před domácím násilím. A pak tam probíhá jeden projekt, eh, který se týká eh, zpracování řízení odpadu, to je plánovaný eh, na spolupráce, uvidíme, co se tam vyvine. Tady určité, určitý je otevřenost a zájem dvou zemí, Kazachstánu i Uzbekistánu, mají zájem s námi spolupracovat eh, na zahraniční politice. Já jsem mluvil o Afganistánu, Sýrii, nešíření, Následně tedy obě země vyjádřili vůli dále s námi spolupracovat jako poslanci. Eh, výboru AFED. Lituji toho, že paní Nikola tady není, protože předsedala delegaci eh, pro střední Azi byla s námi na první části návštěvy v Kazachstánu, pak odejela a bylo by zajímavé eh, jenom co se týče delegace Střední Asie, ale i naše hlediska, protože já jsem řekl poměrně jasně, nebo někdo uh, už říká, že se nikdy nemluví o lidských právech na místě, což je znepokojivé, protože si myslím, že delegace, když někam jedeme, tak to není přátelská návštěva. Delegace jede někam, kde je třeba zohledňovat stanovisko výboru pro lidská práva, výboru pro zahraniční záležitosti, jinak to nemá smysl. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji, Kristiane, za eh, tyto dlouhé informace. Pokud vím, eh, paní Anna Gomeš se také zúčastnila této mise, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, já naprosto podepisuji, co Kristian Preda právě řekl. Ještě bych chtěla dodat své osobní dojmy. My jsme viděli dvě zemi na velice různých cestách. Kazachstán jede v tom starém módu, směřuje k velice komplikované situaci. To je dojem, se kterým se nám svěřilo mnoho lidí, ne na veřejných schůzích samozřejmě, ale v soukromí. Protože ona to je diktatura. Přijedete tam, na Zarbajevovo letiště, všechno je Nazarbajevovo, i univerzita, všude samý Nazarbajev já to můžu srovnat jedině v době eh, Asada otce eh, v Sýrii, kdy ten kult osobnosti byl naprosto neuvěřitelný. Na druhé straně jsou tam velice zajímaví lidé, kvalifikovaní. Jsou tu pokusy o otevřenější přístup. Kristian už se zmínil o univerzitě. Ano, já jsem se jela na univerzitu setkat s deseti lidmi, cizinci, kteří samozřejmě nebudou hovořit špatně o univerzitě, protože jsou jí placení. Je to také otázka jejich důvěryhodnosti. Jsou placení za to, aby tam byli a aby nám nastavovali příznivou tvář. A jeden student, to, co, mi, co ten mi řekl, to bylo nejlepší. A nečekali byste to, když přijedete na univerzitu v jakékoliv normální zemi. A tohle podle mě normální nebylo. Já jsem mluvila s několika lidmi, kteří opravdu jsou v úzkých, protože e, Nazarbájev je velice starý, 77 let. A vůbec neprobíhají žádné přípravy na budoucnost. Takže panuje strach, že to bude poměrně složité. Už jenom proto, že existuje určité etnické podhoubí, které není tak jednoduché, jak by mělo být. 22% obyvatel je kazašského původu a potom ruského. A v Almaty to byl pro nás docela kontrast, protože tam jsme měli málo příležitostí, ale tam jsme cítili, že jsme ve skutečném městě. Astana to je taková iluze, to je umělé město, administrativní město, nikde žádní lidé, velké budovy. Je to sice impozantní, ale ne zrovna vkusné. Snažili se nám prezentovat v dobrém světle, zejména ministr zahraničí, ale teprve v Almaty si uvědomíte, že jste v opravdovém městě, které žije svým životem. A tam to právě začalo být složité. Došlo k tomu incidentu, o kterém hovořil Kristián a který měl dopad na celou naši návštěvu. My jsme pokládali otázky na lidská práva a já souhlasím s tím, co říkal Kristián že je nepřijatelné, aby delegace nesměla pokládat otázky na lidská práva. My jsme upozorňovali na konkrétní případy, já jsem ráda, že jsme to udělali. Zmiňovali jsme konkrétní osoby, jenže v té zemi není svoboda. A lidé, kteří se snažili k nám dostat, se k nám nemohli dostat, bylo jim v tom zabráněno. Takže souhlasím s tím, co říkal Kristian, Eh, Antoniova návštěva bude velice důležitá a je naprosto zásadní, aby Antonio využil těch příležitostí, které nám dal velvyslanec, eh, který slíbil, že ti lidé s ním budou moci hovořit. A pokud jde o Uzbekistán, máme velké spoždění, ano, jak dlouho chceš hovořit? Tak když někam jedu a pak vás o tom mám informovat, tak bych měla dostat trochu času, ne? Ale jestli vás to nezajímá, tak já budu mluvit nebudu. Já jsem jenom zdvořile připomínal, že byste měla být stručná. V Uzbekistánu jsem byla před několika lety, myslím, že v roce 2012, a viděla jsem rozdíl. Přesně proto, že tam je teď politická otevřenost a mnoho problémů, na které jsme tehdy upozorňovali, zejména otázka dětské práce uh, se řeší. Ta společnost je teď otevřenější. A přesně to jsme viděli na občanské společnosti. Sice jsou ještě lidé ve vězení a tak dále, to jsou lidé, na které se zapomnělo, abych tak řekla, z různých důvodů, ale občanská společnost má kapacitu na to, aby se ozývala a aby hovořila s námi. To je situace úplně jiná než v Kazachstánu. Takže pokud chceme smysluplné vztahy s Kazachstánem, ať už v energetice nebo v nějaké jiné oblasti, a já chápu, že je to strategická země vzhledem ke své poloze a tak dále, nemůžeme úplně přehlížet otázku lidských práv. A pokud chceme stabilní vztahy, tak musíme čím dál více upozorňovat na jednotlivé případy porušování lidských práv. aby lidé, kteří chodí s modrými balonky, nebyli považováni za podvratné živly a teroristy a tak dále. A aby se pořád neříkalo, že aktivisté jsou placení Šorošem. Děkuji, ano. Chce někdo další hovořit? Pan Schaffhauser odešel mezi tím. Pan Buchner, prosím. K té, k té cestě? Dobře. E, já jsem jenom chtěl velice krátce doplnit e, ta poslední slova e, paní Gomeš. Já mám určité vazby na obyvatelstvo v Uzbekistánu a ta nám říká, ti, nám, ti nám říkají, že navenek to působí, jako by země byla otevřenější, ale uvnitř se málo změnilo. Například dětská práce byla zrušena, eh, mimo jiné i na nátlak Evropské unie, protože my jsme říkali, že nebudeme uzavírat eh, obchodní smlouvu na bavlnu, když bude produkována dětskou prací. A stalo se to, že nyní eh, se zvýšila nucená práce dospělých, kteří pracují za stejný plat jako předtím a odvádějí práci za ty děti. Ve vězeních jsou stále ještě političtí vězni, což znamená, že bychom se neměli nechat oklamat. Já jsem tam byl nedávno sám, byl jsem nadšený eh, s tím, jak se, eh, tím, jak se země otevírá. Nicméně myslím si, že je to celé tak trošku iluze. Děkuji, pane Buchnere, za tuto poznámku. Chce se někdo další přihlásit o slovo? Vidím, že ne. V tom případě jdeme na bod číslo 23. Už máme eh, půl hodiny spoždění, Možná trošku něco naženeme. Jdeme tedy na bod číslo 23, což je výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nejprve několik poznámek ode mě, protože já jsem zpravodaj. Tohle je vždycky úkol předsedy výboru AFED. Zpráva byla eh, rozdána před několika týdny. Já doufám, že se vám všem poštěstilo se na ní podívat ještě více než v předchozí zprávě jsem se rozhodl soustředit výlučně na strategickou reflekci eh, místa Evropské unie ve světě a priority a cíle evropské zahraniční politiky. Ta zpráva vychází ze zjištění, které sdílíme v tomto výboru, že náš kontinent čelí čím dál náročnějšímu mezinárodnímu prostředí a Evropa může uh, uchovat svůj vliv pouze, když Evropská unie a její členské státy budou hovořit jedním jazykem, jedním hlasem. Eh, jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie může prosperovat v čím dál provázanějším multipolárním světě, pokud se zhostí své role jakožto plnohodnotné suverénní politické mocnosti. Aby mohla hrát tuto roli, pak Evropská unie musí investovat do kolektivního vedení. V době, kdy je multilateralismus terčem útoku a kdy se spochybňují stará spojenectví, musíme rozvíjet nové koalice se stejně smýšlejícími zeměmi a podporovat mezinárodní řád založený na pravidlech multilateralismu a volném obchodu. Kromě toho, eh, o tom jsme také diskutovali několikrát v našem výboru, Evropská unie musí začít brát vážně tvrdou sílu. Nemůžeme, pokud jde o naši bezpečnost, i nadále spoléhat na jiné. A sice v uplynulých měsících došlo k nějakému pokroku, zejména zřízením PESCO, tak eh, je potřeba udělat mnohem více. Chceme-li z Evropské unie učinit důvěryhodnou politickou sílu na světové scéně. Jedna věc je velice důležitá pro mě, kolegové. Rozhodl jsem se v této zprávě soustředit na otázky strategické důležitosti pro naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Prosím vás tedy, abyste se v pozměňovacích návrzích soustředili na ty největší otázky horizontální a strategické dimenze, spíše než abyste zabíhali do detailů a specifických situací jednotlivých zemí nebo regionů. Proč to říkám? Protože máme v našem výboru několik zpráv o jednotlivých zemích. Dnes odpoledne jsme o několika z nich hlasovali a při vší úctě ke zprávě OSN, kterou každý rok přijímáme. Ta se čím dál více proměňuje ve zprávy zaměřující se na konkrétní země nebo konflikty. A proto já jsem toho názoru, že bychom to neměli dělat ještě jednou a zpráva o společné zahraniční a bezpečnostní politice by neměla být totež jako něco, co dělají jiní. A konečně uh, bude vznikat také ve výboru SEDE Eh, výroční zpráva o společné bezpečnostní a zahraniční politice a proto eh, tam patří spíše pozměňovací návrhy týkající se bezpečnostní a obrany, nikoli k této zprávě o CSFP. Eh, těším se na spolupráci s kolegy, kteří mají zájem o toto téma. Vítám veškeré podněty ještě před fází pozměňovacích návrhů, aby potom mohla proběhnout strukturovaná debata o klíčových prioritách výboru FED. Takže velice rád si vyslechnu vaše názory na tuto zprávu, vážení kolegové. Děkuji vám. A teď dávám slovo jednotlivým řečníkům. Máme tu žádosti pana Fleckensteina, paní Valero, pana Auštrevičiuse a paní Gomeš. Dobře, takže nejprve Knut Fleckenstein, prosím. Já, yeah, Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Eh, děkuji vám za velmi vyvážený návrh, který jste nám předložil a jak sám jste na to poukázal, tento text cílí na naši evropskou zahraniční politiku a nejedná se tedy o politiku jednotlivých zemí. A já vás mohu uklidnit, že alespoň ze strany zpravodaje eh, sociálních demokratů nedostanete příliš mnoho zpráv které, nebo návrhů, které by se týkaly eh, jednotlivých zemí. Zaměříme se na to obecně. Chtěl bych poukázat na jeden bod. Podle mého názoru jste dostatečně uh, nepohovořil o síle EU a to, že máme soft power ve zahraniční politice. Sice to tam je zmíněno, ale chceme to ještě posílit. A, a co se týče výchozí bodu pro soft power je dialog a právě když eh, máme problémy se sousedy nebo s někým jiným, tak potom eh, je ten dialog důležitější. a musí to být eh, tedy součástí práce úřadu. My tedy eh, předložíme několik návrhů, ale nebude se to týkat jednotlivých zemí. A potom, co se týče civilních eh, misí, tak to by se mělo posílit. A potom, co se týče té vojenské části, tak to bude součástí zprávy. Já si myslím, že vysíláte velmi dobrý signál a že to bude určitě eh, dobrým výchozím bodem pro bezpečnostní a zahraniční politiku a těším se na další spolupráci. Děkuji vám, pane Fleckensteine, EKR, nikdo tady není a za ALDE. Já bych se chtěl omluvit, eh, eh, protože Eh, musím odejít. Bohužel to hlasování trvalo příliš dlouho. Eh, dobře, knuté šťastnou, šťastnou cestu, pan Auštrevičus. Hovořím jménem eh, Alde Stínového zpravodaje Hanse, který se omlouvá za to, že se nemohl zúčastnit této dnešní rozpravy. Pan Van Balen by vám chtěl poděkovat jako zpravodaji za velmi dobrý návrh zprávy a ALDE tuto zprávu vnímá pozitivně. Je důležité, aby Evropský eh, parlament eh, přispěl do bezpečnostní a zahraniční politiky, tak abychom mohli čelit mnohým výzvám které nás obklopují. A to je eh, především relevantní, co se týče východní hranice EU, protože zde eh, čelíme eh, problémům ze strany Ruska a musíme být schopni dobře, důrazně zareagovat. A potom, co se týče zbytku textu, pan Van Balen předloží několik pozměňovacích návrhů Eh, které pokrývá specifické zeměpisné oblasti, jako je například eh, situace v eh, indopacifickém regionu. Pan Van Balen bych chtěl všem poděkovat za spolupráci, je optimistou a doufá, že dosáhneme velmi dobrého výsledku. A bude to k dispozici potom na plenární zasedání. Děkuji, pane Austrivičusi, za vaše prohlášení a za zelené paní Valero. Děkuji vám moc krát. Já tady zastupuji kolegu Tamáše, který má obvykle na starosti tuto problematiku, takže to vezmu poměrně stručně. Domnívám se, že je důležité, abychom byli důvěryhodným aktérem na mezinárodní scéně v takovém případě musíme mít ambice a musíme eh, mít společnou eh, a efektivní zahraniční politiku. Ta musí jít ruku v ruce s ekonomickými zdroji a musí se zakládat na jasné a zřetelné politické vůli členských států. Je také potřeba si připomínat, že je naší eh, rolí konsolidovat a podporovat demokracii, principy právního státu, lidská práva a mezinárodní mezinárodní právo. Často eh, tady panuje naprostý nesoulad mezi politickými oblastmi a mezi tím, eh, jaké politické kroky se provádějí. Eh, Jestliže základem je demokracie a princip právního státu a tak dále, eh, tak mě trošku znepokojuje, že dnes, když hovoříme s lidmi mimo Evropskou unii, tak mnozí z nich nás přestávají mít za referenční bod, za unii, která eh, garantuje lidská práva a, eh, pra- a právní stát už nejsme vnímáni tak důvěryhodně, což mě opravdu velmi znepokojuje a proto je potřeba, aby panovala lepší koherentnost mezi politickými oblastmi, protože to je jedna věc. Například, že máme eh, politiku v rozvojové pomoci, máme vojenskou politiku, máme politiku pro demokracii a lidská práva, ale máme také politiku pro export zbraní a zkrátka se občas tyto politiky kříží a jdou proti sobě. Takže například export zbraní jde v rozporu s jinými politickými oblastmi. Tohle je potřeba napravit. Jak říkal předchozí řečník, tak musíme posílit civilní úsilí, protože i to je ve smlouvě, že společná bezpečnostní a obraná politika má za úkol zvládat krize, stabilizovat instituce, a to v různých postkonfliktních oblastech a není naším úkolem zvládat například migraci, je třeba připomenout. E, Tamáš podá několik pozměňovacích návrhů, já do nich nebudu zabíhat detailně, ale půjde do značné míry právě o to, abychom byli důvěryhodní v našich politikách a také o to, že potřebujeme silnější civilní dimenzi a nikoli pouze vojenskou. Thank you, Děkuji paní Valero za to, že jste vystoupila jménem pana Mežeriče. A nyní za AGUE NGL Sabine Lezing. Děkuji za tuto zprávu. V podstatě tady tento dokument eh, obsahuje několik eh, zajímavých eh, připomínek a informací. Ano, situace EU se stala komplikovanější. Ano, čtvrtina populace žije v nestabilních oblastech a západní část Evropy se stala více nacionalistickou má nacionalistickou povahu a ochranářskou povahu a to se týká také zemí eh, BRICS. Já se ptám, jaké z toho plynou důsledky. Ano, dnes dopoledne eh, padly velice zajímavé dotazy během panelů a tam se hovořilo o strategiích které bychom mohli použít, abychom tyto eh, problémy vyřešili, abychom postupovali udržovat, udržitelně, které ty strategie by dávaly smysl. A já se ptám, eh, jakým globálním hráčem chce být Evropská unie v budoucnu. Zde jako GUE NGL jsme toho názoru, že v této eh, zprávě jsou představeny eh, strategie, které eh, opouštějí tu ideu prevenci konfliktů a že se zde spíše směřuje k vojenským intervencím. A já si myslím, že zde musíme mít vždy na zřeteli, že musíme potom už jsme v situaci, kdy jsme vyčerpali všechny možnosti a pak už tam další možnosti eh, nejsou. My eh, předložíme, eh, pozměníme pozměňovací návrhy a nám jde právě o to, aby aby existovaly vyrovnané politické zájmy, aby hospodářské vztahy byly spravedlivé. A je důležité, aby politika eh, Evropské unie nabízela takovéto možnosti a strategie. Potom, co se týče PESCO, zde máme demokratický problém. A ten problém spočívá v tom, že vzhledem k tomu, eh, že místo rozhodování eh, přes konsensus eh, se bude jednat o většinové rozhodování, tak potom určitá skupina bude mít větší rozhodovací právomoc ohledně rozhodování v zahraniční politice. A proto já se ptám, zdali tento vývoj nepovede k tomu, že se neoslabí demokracie, protože eh, musíme se snažit, aby eh, tento vývoj byl udržitelný a směřoval k míru. Eh, děkuji paní Lezing za váš příspěvek. Ano. A ve zprávě CSPI určitě předložte vaše kritické návrhy ohledně PESCO, nejenom k mému návrhu. A nyní paní Gomeš. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že je to zajímavá zpráva a že se dobře čte. A to je také důležité. Já jsem si tuto zprávu eh, prošla. Eh, připravila jsem pozměňovací návrhy, které brzy dostanete a stínoví zpravodajové. Já mám pocit, že tady je jedna oblast, kde bychom měli být ambicioznější. Já chápu eh, to, co říkáte, že máme tu zprávu k CSDP, ale já si myslím, že bylo důležité, aby eh, toto eh, CSDP bylo dáno do něčeho, co už je akceptováno členskými státy. A to, že pracujeme směrem k obrané unii. A já si myslím, že je důležité, abychom toto zohlednili, když hovoříme o CSDP. Vidím, že často hovoříte o evropské zvrchovanosti, když vysvětlujete, eh, proč potřebujeme CSDP. Já, nes, to není, že bych nesouhlasila eh, s tímto výrazem, eh, má to takový ten Macronův nádech, což je zajímavé, ale při, mám v těch pozměňovacích návrzích něco, co považuji za důležitější, a to, že potřebujeme mít strategickou autonomii Evropské unie. Jsme to my, kdo máme rozhodnout, co je v našem zájmu, co uděláme na globální scéně a jaké nástroje potřebujeme a e, také, abychom k tomu měli patřičné zdroje. Co se týče zdrojů, zde e, plně souhlasím s tím, co řekli mý předřečníci ale vidím nebezpečí v tom pojítku mezi zdroji a migrací. Zdá se, jako by se migrace dala vyřešit pouze tím, že tam budeme pumpovat peníze. A tak to není. Nestačí eh, pumpovat peníze do rozvojové politiky a pokud ty rozvojové politiky nesází na vývoj a nejedná se pouze o politiky rozvoje, jedná se i o obchod, i o politiky zemědělství, které potom mají stejný účel, který spočívá ve skutečném vývoji, ve společnosti, kde je eh, opravdu skutečná zpráva, eh, odpovědnost a kde organizace občanských společností mohou provádět dohled. A to je oblast, eh, kde nám chybí směřování. Můžeme mít výbor pro rozvoj a pro obchod a tak dále, ale pokud nic takového není nějakým způsobem zakotveno, tak si myslím, eh, že to nesplní náš účel. A proto že si myslíme, že vysoká představitelka pro zahraniční politiku by opravdu mohla něco změnit. A eh, protože má vlastně mm, takové dvě funkce, eh, tato vysoká představitelka, ale měli bychom to tady posílit. A potom eh, souhlasím eh, s tím, že bychom neměli jmenovat jednotlivé případy, ale existují situace, kdy aniž bychom jmenovali jednotlivé případy, tak nesmíme eh, předtím zavírat oči, protože tam jsou oblasti, kde bychom bývali potřebovali CSDP, abychom něco změnili třeba případ eh, Sýrie nebo případ Libie. A my se prostě omezíme na, mimi, na minimum, humanitární pomoc a tak dále. A často jsme toho nebyli schopni, protože existovala rivalita mezi jednotlivými zeměmi a tam se narušilo to, co by mělo být eh, eh, cílem společné politiky CSDP. Děkuji. Ano Gomeš. Někdo další se o slovo nehlásí. Tak bych chtěl požádat kolega eh, eh, LD, ehm, RV Delfon, eh, který je vedoucím divize pro strategické plánování politik. Pane, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám návrh této zprávy který jde směrem eh, tedy eh, toho celkového přehledu. Skutečně demokracie eh, je na ústupu multilateralismus je spochybňován. Na druhou stranu také jsou tady některé věci, kde dochází k pokroku. Migrace, konektivita, prosazování SDG například. Eh, takže vidět, že když se angažujeme, tak můžeme dosáhnout pokroku. Také eh, roste eh, očekávání vůči EU ze strany mm, dalších zemí. A co to znamená pro EU hodnoty a jeho hodnoty? Evidentně se musíme mm, dá dohromady a podívat se na to, eh, kolik eh, jak to ovlivňuje evropskou strategickou autonomii, což se odráží v veřejném diskursu evropských lídrů. Naše chápání je takové, že si musíme být vědomi naší vlastní zranitelnosti a kritických sektorů, zajím, zaměřovat se na naše zájmy, být pevní ve svých hodnotách, ale také mít jasno v tom, když um, eh, rozhodujeme o vzájemné závislosti s partnery a toto je takzvaný, takzvaná evropská cesta. Jsou tom mm, prvky, které spadají pod obranu, to je takzvaná hard power. A pak jsou tam ty prvky, které jsou známy v ná, mezi nástroji EU, což je soft power. Takže budeme muset jaksi tvrdší v hard power a také v soft power. Takže to je tedy bezpečnost, jak můžeme lépe chránit naše zájmy, jak můžeme posilovat regionální řád a jak můžeme být efektivnější v obhajobě obraně multilateralismu ve službách hodnot i našich zájmů. Mluvilo se o prostředcích, jak tedy eh, jich strategicky využívat, doufejme, ehm, nového rozpočtu pro externí akce v příštím MFF. Tam je nárůst o 30 Myslím, že potřebujeme také strategické směřování, kde doufejme budeme mít přijet tento návrh. Takže se těšíme na další diskusy a spolupráci s AFET a jsme k dispozici, abychom odpověděli na otázky, poskytovali i příslušný input. Děkuji a bylo zajímavé vyslechnout novou linii externí služby Evropské komise, nejenom tedy větší eh, na tom velkém, ale také být tvrdší v těch tvrdých věcech i v těch měkkých věcech. To je skutečně fascinující. Děkuji za vaše příspěvky, těším se na vaše pozměňovací návrhy. Doufejme, že bude běhne dobrá schůze se stínovými zpravodaji a kompromisy. Harmonogram je Hluta pro pozměňovací návrhy 11. 10. v 11 hodin budeme hlasovat 21. Um, ehm, a e, listopadu a 22. v plénu. Teď předám slovo paní Šujce. Kdo bude předsedat? Dubravka, body 24-25. Máme eh, rozšířeno předsednictvo ve tři čtvrtě na šest, takže se pokusme to uzavřít včas. Že budeme pokračovat Ehm, formálná výměna názorů mezi Evropskou unii a Marockým královstvím ehm, týkající se e, družení mezi Evropským společenstvím členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a dohodě Eh, formální výměna názorů mezi Evropskou unii a Marockým královstvím o změně protokolu 1.4 Evropsko-stromorské dohody zakladající přidružení mezi evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na druhé straně. Že máme tedy zpravodaje, pan Vistisen, pro obě zprávy. Byl pan Vistisen. Takže bych ho chtěla představit bez dalších um, doplnění. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní se dostáváme tedy ke stanovisku eh, v souvislosti s rozhodnutím Ehm, evropského dvora mm, mm, hodně Maroku západní Sahary. Tam byly specifické podmínky, jak pozměnit stávající obchodní dohodu mezi EU a Marokem, včetně západní Sahary, aby ta zpráva byla legální. Hmm. Mm, my tady připravujeme stanovisko ke stanovisku, které mm, výbor rozhodl, že pracuje k výměně dopisů mezi Evropskou unii a Marockým královstvím. To dvě důležité oblasti, co se týče rozhodnutí soudního dvora, je jednak hodnocení ekonomických přínosů pro místní populaci západní Sahary a další prvek je otázka konzultace s místními obyvateli. Takto, na toto bychom se měli zaměřovat ve svém stanovisku a proto jsem navrhl relativně krátké stanovisko pro výbor INTA, které opakuje ty důležité body, především hm, jednání o statusu západní Sahary, ale také EIS yes. a snaha splnit požadavky rozhodnutí soudu o těchto dvou aspektech. Vím, že to je politicky horké téma. V tomto případě je naším úkolem principu posoudit tyto dva požadavky rozhodnutí soudního dvora, předložit stanovisko intervýboru. Také eh, by měla být další výměna názoru se zvláštním vyslancem OSN zde ve výboru o širších politických aspektech západní Sahary, ale já bych chtěl apelovat na kolegy. aby Tato zpráva se zabývala danými věcmi a nikoli všemi, veškerou tou politickou retorikou a politickými stanoviskami různých star, co se týče statusu západní Sadary. Takže to bude moje, můj eh, pokus. Eh, chci spolupracovat s stínovým zpravodem, chci poděkovat ehm, sekretariátu AFET za odvedenou práci a rád si vyslechnu komentáře kolegů. Děkuji, pane Vestesen. Jak jste řekl, Vzhledem k významu tématu tak také bude stanovisko k rezoluci. Mám tady několik kolegů, kteří si přejí slovo. Nejprve pan Préda za EPP. Děkuji. Vítám, že, že projednáváme toto důležité téma, se týká vztahu mezi Unii a Marokem. Chtěl bych zúraznit ještě jednou význam Maroka jakožto partnera Evropské unie, nejenom bilaterálně, ale také regionálně. Um, komisař Han byl eh, v Raba v eh, září, byla tam eh, teda snaha o znovu Ehm, zahájení tohoto partnerství. Minister zahraničí pan Budita také vyjádřil přání obrátit stránku po několika obtížných letech. Pan Burita eh, byl mezi námi o něco později, takže to byla dobrá příležitost k výměně názorů. Ta zpráva proto přichází v vhodnou chvíli. Nicméně je to citlivá otázka. Historicky to bylo komplikované na oblast. Je třeba být realisty a mm, s tím, že toto stanovisko nepřinese finální řešení problému. Naše práce by měla podporovat úsilí při hledání řešení. To je důležité. Je třeba pracovat na hledání řešení. Nikoli to využívat na, jako e, e, pro spuštění nové polemiky. V tomto kontextu myslím první verze e, stanoviska kolegy Vistysena je dobře připravená a e, ten text je, stáv, je dobré východisko, že jasně říká, že stanovisko Unie se nezlepšilo, které směrem k jižním zemím je třeba podpořit mm, OSN. E, jasně se ukázalo, že region e, bude e, mít přínosy z této dohody. Mm, populace má nárok na eh, ekonomické vazby, ale užší ekonomickou spolupráci. Odmítnutí by poškodilo naše vztahy s důležitým partnerem, ale také delokalizaci eh, produkce Moraku do Maroka. To by byl jediné možné, možný výsledek našeho, našeho odmítnutí. Tato situace by byla úplně absurdní. Mm. Tato situace nikomu nepomáhá. Bylo by logické vytvářet legální základ, um, pro a základní úloha této zprávy by byla, a ještě více výboru INTA, eh, by bylo dis- diskuse s našimi marockými partnery, eh, označování produktů, které pochází z této oblasti. To je důležité jako řešení, které třeba najít. Já eh, věřím, že budeme mít vynikající spolupráci s panem Vistysenem a dalšími stínovými zpravodaji eh, tomto návrhu vztahu mezi, s Marockým královstvím a doufám, že se zaměříme na to podstatné. Takže to bude mm, apel na práci tady v tomto výboru. Děkuji. Děkuji, pane Predo. Jak víte, tak zpravodajkou INTA je paní Lalonde, která je teď ale na misi v Tunisku, takže tu dnes není. Eh, já teď budu pokračovat. Slovo má paní Valero jménem Zelených. Eh, nejprve Klaus, protože musí jít. Tak prosím. Já to vezmu německy. Podle mého názoru je potřeba tady eh, rozlišovat. Není pravda to, co tu několikrát zaznělo, že jižní provincie patří Maroku. To je ilegálně obsazená oblast, která je tak braná i oficiálně Organizací spojených národů. A já jsem zklamán tím, že Evropská komise říká, že bude hledat způsoby, jak rozsudek Evropského eh, soudního dvora obejít. Eh, to už udělala tím způsobem, že obyvatele západní Sahary zaměňuje s obyvatelstvem, které tam nyní e, žijí. A e, ti mají oficiální zástupce a také nevládní organizace. Těch se ale nikdo neptal, těch nevládních organizací. Takže proto je ten e, rozsudek soudního dvora zkrátka porušovan. Je potřeba nezapomínat, že tam sedí aktivisté ve vězeních, že jsou částečně mučení metodami, o kterých jsem doteď vůbec nevěděl, že něco takového se dá přežít. Mezitím eh, došlo eh, k tomu, že delegace výboru eh, INTA navštívila západní Saharu, chtěla hovořit s nevládními organizacemi. A nejprve tomu zabránili policisté, aby spolu mohli hovořit jedna zástupkyně eh, potom eh, vyhled, tuto skupinu, nicméně neustále jí bylo vyhrožováno ze strany policie eh, a velvyslanec se snažil o určitou potom ofenzivu, ale zkrátka to selhalo. Takže ještě abych to shrnul. Tam se masivně porušují lidská práva a já jsem opravdu zhnusen tím, že Evropská unie, která tak očividně porušuje rezoluce OSN. Myslím si, že musíme být proti eh, dohodě v této podobě. Děkuji vám, pane Buchnere. Ještě někdo další chce hovořit jménem politických frakcí? Paní Valero, ano, ale Vy jste jménem delegace, že ano? Paní Ayala a potom paní Valero. Ano. Chtěla bych eh, poděkovat eh, eh, panu zpravodaji za tento návrh. Myslím si, že tento návrh je vyvážený vzhledem ke všem krokům ze strany komise od Eh, od toho, kdy eh, padl eh, rozsudek soudního dvora. Ano, já chápu ta nesouhlasná stanoviska, ale není to na nás, abychom se my, jakožto Evropská unie, tím zabývali a řešili otázku západní Sahary, ale co je v naší pravomoci je, abychom nevytvářeli další problémy ať už eh, co se týká občanů, již, eh, škodit občanům jižních provincií, tak jako eh, nějakým způsobem poškozovat marockou vládu, protože marocká vláda je nyní v komplikované situaci a je to specifický partner Evropské unie a úzce s námi spolupracuje v oblasti boje proti terorismu a rovněž Eh, řeší otázku migrace eh, prostřednictvím eh, toho, že se regularizuje situace osob, které zůstávají v Maroku a pracují teda na rozvoji obou břehů Sřezemního moře. Práce Evropská, Evropské komise, může se nám to líbit či ne, ale prostě postupuje podle mandátu soudního dvora a na základě té konzultace ti, kdo s tím nesouhlasí, tak eh, navrhují eh, nějak toto to, to slavné referendum, ale to není v naší pravomoci, to je v pravomoci OSN a pokud já vím, tak byli vyzvány všichni zástupci, včetně eh, polisarské fronty a oni se nechtěli posadit k jednacímu stolu, můžou mít tomu legitimní důvody, ale i já si myslím, že tady tento výbor, který zohledňuje veškerou eh, globální otázku a nezohledňuje pouze konkrétní eh, sektorovou eh, část celého tohoto obrázku a proto bych chtěla požádat, abychom souhlasili se zprávou pana um, ehm, Austrevičuse. Děkuji a teď paní Valero. Děkuji vám, já budu mluvit švédsky, takže asi budete potřebovat sluchátka. E, přesně, jak už říkal kolega Klaus, já se distancuji od toho závěru, že bychom měli schválit tuto smlouvu. E, já jsem se také dívala na stanovisko paní Lalond, a například e, tam vidím, že místo, aby se hovořilo o jižních teritoriích, jako to často děláme, tak se tam hovoří o neautonomním území. To ale není žádné neautonomní území nebo jižní teritorium. Ona je to okupovaná země. Dvě třetiny západní Sahary jsou okupované Marokem a na okupované půdě se změnila struktura obyvatelstva takovým způsobem, že teď eh, většina, eh, většinou tvoří maročtí eh, usedlíci a nikoli západní sahařané, kteří naopak pobývají v, z velké většiny v uprchlických táborech v Alžírsku. Takže máme tu situaci, kdy je před námi tato smlouva a my se ji pokoušíme prosadit v rozporu s rozsudkem soudního dvora. Já naprosto eh, nesouhlasím s tím, abychom dělali takhle, co eh, se dá, abychom obešli rozhodnutí soudního dvora. Je zcela jasné, že západní Sahara nespadá do smlouvy s Marokem. Maroko nemůže eh, vůbec si činit žádné nároky na prodávání produktů z teritoria západní Sahary. Eh, ve stanovisku paní Lalonde se také píše, že neuznáváme Frente Polisario jako zástupce západní Sahary, což se ale běžně dělá například v Africké unii. Proč bychom to my neměli uznat? Pokud vím, tak se vůbec nediskutovalo o tom, že bychom je neměli uznat. Nepamatuju si, že by Švédsko například neuznalo Polisario jako právoplatné zástupce e, západní Sahary. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat úsilí OSN o eh, obou straně eh, přijatelné řešení západosaharského konfliktu, které má eh, vzejít zpráva západosaharského obyvatelstva na sebeurčení. Proč potom děláme, co je v našich silách, abychom legitimizovali okupaci, místo abychom tlačili na to, aby západní sahařané konečně mohli hlasovat v referendu což už je jim eh, spoustu let upíráno. Místo, abychom pomáhali těmto lidem a podporovali je v jejich práci, tak se snažíme o pravý opak. My podkopáváme úsilí OSN o to, aby bylo dosaženo nějakého řešení tohoto konfliktu. Eh, pokud se jedná procesem konzultace, tak eh, tam je zapojeno 112 organizací, které byly přizvány do konzultací a 9, 94 z nich se odmítlo konzultace zúčastnit. Komise nehovořila s lidmi přímo v západní Sahaře. Hovořila s lidmi ze západní Sahary v Bruselu nebo v Rabatu. Tomu já neříkám konzultace. Podle mého názoru je strašlivé, že necháváme na holičkách obyvatele západní Sahary tímhle způsobem. Protože tady nejde o to, abychom našli nějaké řešení pro obyvatele. Tady jde o lid západní Sahary jako takový. A to také soudní dvůr řekl naprosto jasně. Polisario je reprezentantem lidu západní Sahary a ten má vyslovovat souhlas, nikoli osadníci na okupovaném území. Děkuji. Okay. Thank you, Mrs. Valero. And... Děkuji, eh, paní eh, Valero. A nyní víme, že eh, pan Vistisen Eh, uspořádal důležitý konzultační proces eh, v souladu s eh, mandátem rady, tak aby populace západní Sahary byla konzultovaná a pro nás je tedy zajímavé si vyslechnout, jak ta konzultace probíhala a nyní prosím, pane Piket, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně zde já tedy eh, zastupuji ESVČ a ehm, my jsme, my jsme se tedy eh, zabývali aspektem eh, konzultace. Nejdříve bych chtěla říci, že my vítáme návrh textu, který předložil